mechanismy, ty správné páky a efektivní páky pro kompenzaci škod vzniklých farmářům. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane komisaři. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Tím je zpráva kolegy Kadraujo, druhé čtení a jedná se tedy o výběr poplatků za užívání komunikací těžkými nákladními vozy. E, jak jsem řekl, zpravodajem je pan El Kadraoui. Pane kolego, máte čtyři minuty. E, dávám slovo zpravodajovi. Děkuji, pane e, předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Doufám, že brzy se valná většina eh, našeho parlamentu vyjádří kladně ohledně dohody, kterou jsme vyjednali s institucemi a to bude závažný eh, moment pro dopravní sektor v Evropě. Je, bude to skutečný milník a eh, to, tato norma bude platit po desetiletí. Samozřejmě závisí na politické vůli členských států, které budou mít možnost tuto novou e, příležitost využít či e, nikoliv. My chceme pouze určité věci umožnit a aplikujeme tady zásadu, kterou obhajujeme již celé e, desetiletí, zásadu že znečišťovatel platí. Vy víte, že v roce 2006 paní Volmen Kot se eh, opravdu hodně zasadila za tento princip. V roce 2008 přišel návrh komise, ale teď už vlastně tři roky řešíme tuto problematiku. Eh, ti, kteří celou eh, tuto věc sledují zblízka, vědí, jak obtížné bylo dospět k té fázi, která teď tady před námi je, k fázi kompromisu mezi institucemi, ale také i uvnitř institucí institucí. A Eh, víme, že tady je velmi omezená většina, která to podporuje na úrovni parlamentu. Na eh, úrovni parlamentu jsou také někteří proti, eh, říkají, že nejsme dost ambiciozní, že nejdeme dost daleko. Jiným se to zase zdá jako příliš otevřené. Váš služebník se v tomto směru společně s komisí a zástupci rady snažili dospět k vyváženému návrhu. Já vás žádám a prosím, abyste podpořili tento návrh, protože jde správným směrem. A poprvé tady dostávají e, členské státy, kromě poplatků za infrastrukturu, e, možnost e, zohlednit i <clears throat> znečišťování hlukem a e, emisemi. A e, to celé také povede k obnovování vozového parku. Členské státy tedy mají možnost různě rozlišovat vybírání e, daní a poplatků, využívání různé denní doby, různých komunikací a členské státy tedy, tedy mají určité nástroje. A zároveň se tady vlastně členské státy velmi silně angažují v tom, aby eh, investovali tyto nové prostředky do Eh, udržitelné mobility a do transevropských sítí. Eh, je to také velmi důležité pro, eh, je to tedy ve výši 15 vybíraných poplatků, které mají státy možnost tímto způsobem využít. Členské státy mohou ukázat, že tedy tady vlastně vzniká efektivnější systém. Eh, všechny eh, vozidla nad 3,5 tuny výše jsou tedy eh, cílena tímto novým právním nástrojem. My jsme hodně zdůrazňovali také tu interoperabilitu celého systému. Jde o to, aby tady existovalo jedno řešení pro celou Evropskou unii. A poslední věc, kterou bych chtěl tady zmírnit, jsou ty tabulky, to řešení, které jsme nalezli E, na základě různých prohlášení jednotlivých institucí nám připadá uspokojivý a myslím si, že tímto způsobem skutečně můžeme dospět k lepšímu řešení. Kolegyně a kolegové, Eurovineta není nějaký všelék, rozhodně nevyřešíme všechny problémy mobility, to v žádném případě ne, ale je to důležitý článek v naší snaze dospět k udržitelnému e, typu dopravy. Eh, je to také finanční příspěvek, musíme jít eh, mnohem dál, ale je to první krok správným směrem a proto vás žádám o podporu. Děkuji, pane Alkadraoui, za radu paní, paní Dury. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, Vážené poslankyně, vážení poslanci, na začátku maďarského předsednictví jsme slíbili, že se zasadíme o silnou Evropu a o silnou Evropu, která klade na první místo lidskou bytost. A chceme zde schválit směrnici, díky níž kvalita života evropských občanů se zlepší. A proto vítám dohodu s Evropským parlamentem o směrnici o eurovinětě. Tento návrh o poplatnění za užívání určitých pozemních komunikací těžkým nákladním vozidly stanoví správné ceny, které by měly správně odrazit náklady, pokud je o hluk a změny klimatu i důsledky příliš vysokého provozu. A je zřejmé, že silniční doprava je zásadním druhem dopravy v moderní společnosti. A je také jasné, že problémy, které souvisejí se silničním provozem, jako je znečištění vzduchu, znečištění hlukem, jsou stále závažnější. Novátorské a přiměřené politické kroky, jako je podpora vozidel, které jsou přátelštější vůči životnímu prostředí. Jsou kroky, které jsou stále důležitější a opatření, které mají internalizovat vnější náklady, vedou k větší efektivitě z ekonomického hlediska a také ke snížení dopadů na životní prostředí. Spravedlivé ceny, tak jak jsou navrženy ve směrnici Eurovině, budou znamenat lepší využívání našich omezených zdrojů a toto opatření je velmi užitečné v kontextu textu Bílé knihy, kterou nedávno předložila komise. A tato cestovní mapa k směrem k konkurenceschopné dopravě v Evropě je to první krok k dosažení cílů internalizace vnějších nákladů všech eh, druhů dopravy a Rada se domnívá, že tento návrh je jedním z nejdůležitějších opatření v oblasti dopravy. A my víme, že Evropský parlament sdílí tento názor. Velmi usilovně jsme se snažili o dosažení kompromisu. Maďarské předsednictví by chtělo zejména poděkovat zpravodaji panu El Khadraimu za jeho nasazení a snahu konstruktivně spolupracovat s radou. Poslední body, které přetrvávají v přednání, byla, byly tzv. korelační tabulky. A předsednictví rady vítá dosažené kompromisy a chce říci, že má také podporu nadcházejícího polského a kyperského předsednictví. Já to přečtu v angličtině, aby zabránil do rozumění prohlašujeme, že dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem v trialogu 23. května 2011 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující směrnici 1999 lomeno 62 lomeno ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly Eurovinět nepředjímá výsledek mezi institucionálních jednání o korelačních tabulkách. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, to je důležitá záležitost, která bude mít jasný dopad na kvalitu života evropských občanů. A proto vítáme dohodu dosaženou mezi našimi institucemi a těšíme se na pozitivní hlasování v Evropském parlamentu zítra, což je jeden z největších úspěchů maďarského předsednictví. Věříme, že většina poslanců podpoří tuto směrnici. Děkuji vám mnohokrát za vaši spolupráci. Děkujeme zpravodaji, stínovým zpravodajům, právním expertům, zejména pokud jde o korelační tabulky a to, že jsme dosáhli kompromisu. Děkuji. Palabra ahora el comisario Calas. A nyní má slovo pan komisař Kalas. Vážený pane předsedo, vážení, po třech letech jednání jsme nyní krátce před schválením změněné směrnice týkající se užívání komunikací těžkými nákladními vozidly. My chceme zde dát do pořádku ceny za dopravu. Jsem rád, že belgické předsednictví odblokovalo tento spis kompromis v radě a také maďarské předsednictví dokázalo toto projednat v radě. Chci poděkovat panu zpravodaji El Kadrauimu, který společně s ostatními členy dopravního výboru zlepšil text ve druhém čtení. Těším se, že parlament tuto směrnici schválí a sice ze dvou důvodů. Za prvé kvůli našim zeleným cílům tak, abychom zlepšili dopravní systém a zavedli systém znečišťovatel platí. Členské státy budou moci zavést mítné nejenom za užívání infrastruktury, ale také za znečišťování vzduchu a hluk také bude se moci lépe upravovat eh, zacpané silnice v průběhu špiček. Za druhé také eh, povede toto k novým příjmům a budou tak k dispozici nové příjmy pro úpravu infrastruktury. Komise podporuje tuto dohody. Vy jste zde hovořila o korelačních tabulkách. Já s vámi plně sympatizuji. Jménem komise tak také prohlásím formální prohlášení. Komise ví, že musí také zabezpečit eh, korelační tabulky tak, aby Eh, korelační tabulky byly prováděny členskými státy a dostaly se do vnitrostátní legislativy tak, aby byla nastolena větší eh, transparentnost, tak abychom mohli lépe kontrolovat provádění národních opatření. My litujeme toho, že zatím korelační tabulky nejsou přesnou součástí směrnice 1999 lomeno 62. My se domníváme, že korelační tabulky by měly být povinné. Komise chce také podpořit eh, schválení směrnice a právě proto to e, nyní e, schvalujeme to, že korelační tabulky v textu nejsou a budou nahrazeny úvodními ustanoveními. My však budeme celý vývoj směrnice sledovat a za 12 měsíců e, budeme opět vyhodnocovat působení směrnice a doufáme, že také budou korelační tabulky zavedeny. Ale naše pozice je taková, eh, která by neměla být precedentem komise nadále by chtěla společně s radou a parlamentem nalézt správné řešení tohoto horizontálního problému. Za politické frakce teďko EPP Paní Votman Kohl, děkuji. Pane předsedo, směrnice o euroviněte je důležitá, protože stanovuje pravidla hry Eh, spoplatňuje eh, jízdu po kilometrech, vytváří eh, také rovné podmínky uvnitř Evropské unie. Nicméně nebudu zakrývat, že naše frakce měla velký problém s původním návrhem komise a stanoviskem zpravodaje v prvním čtení. Ale naštěstí zpravodaj učinil řadu kroků naším směrem a je třeba také poděkovat radě maďarskému předsednictví, eh, které dokázalo mezi těmi různorodými názory E, také jít cestou řešení a e, získat proto většinu rady a také e, souhlas parlamentu. Naše frakce bude rovněž kladně hodnotit tento návrh, podpoří ho. Tady jsou zásady principu znečišťovatel platí, ale jsou to zásady zde stanovené rozumným způsobem. Představují tady také i určité pobídky, stimulace stimuly pro zajištění udržitelného rozvoje. E, doby dopravní špičky jsou zase kompenzovány určitým snížením poplatků mimo dopravní špičku. To je přijatelné řešení. A kategorie 5 a 6 představují výjimku, to je také kladná záležitost. Členské státy se znovu E, tímto způsobem budou angažovat pro interoperabilitu celého systému e, tarifů. To je důležitý krok, protože zatím tomu tak není. Co je rovněž zásadní, je e, potom určení těchto, využívání těchto nových příjmů. Mohlo by se jít dále a víc, ale je třeba, aby členské státy v tomto směru informovaly o tom, jak peníze opravdu opravdu využijí. Děkuji, paní kolegyně. A na, za D je pan eh, Ertuk. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové po dlouhém vyjednávacím maratonu se nám společně s panem kolegou Adrauem a také členy komise a rady se nám podařilo vyjednat lepší balíček pro těžká vozidla. Já Především za to děkuji našemu zpravodaji. Také jsme zde uznali princip internalizace externích nákladů a také došlo k účelové alokaci e, příjmu pro e, inter, e, infrastrukturu. A nesmíme zapomínat také na závazek transparentnosti, který prosazuje Rada. Zásada, že jednotlivé členské státy dokonce po ukončení trialogu se snažily prostřednictvím tzv. korelačních tabulek nasypat písek do celého koloběhu, to považuji za žalostnou věc. Ale přesto chci povzbudit kolegy k tomu, aby potvrdili, schválili dosažený kompromis a ne eh, zamítli tento návrh, což by bylo velice špatné. Děkuji vám, pane Ertuku, a nyní za ALDE pan Sterks. Děkuji, pane předsedo. to, co máme na stole, nezíská cenu za krásu. Opravdu zpravodaj se velice snažil, za tomu chci poděkovat, ale nejobtížnější je využívání příjmů. Na co budou členské státy příjmy využívat? Zlepšují, zlepší tím dopravní sektor, to se nám nepodařilo úplně prosadit. A já také se musím snažit, že je špatné, že členské státy se snaží docílit příjmů z této internalizace nákladu, ale především tyto příjmy se musí využívat na čisté ekologická vozidla a za zlepšení infrastruktury. Také je otázka, jak budeme reagovat na dopravní špičky, jestliže e, způsobitel e, nebude pojednán úplně stejně. O tom, co je dobré, to je dobrá otevřenost. Také členské státy musí také říkat, jaké poplatky budou vybírat a jaké opatření potom vyvodí. Já si myslím, že tady musí být také jednota ve využívání příjmů. Já jsem text obhajoval ve své frakci. Myslím si, že tento eh, princip internalizace externích nákladů je dobrá věc a toto je začátek a myslím si, že takovéto výpočty by se měly dělat pro všechny externí náklady, tak aby bylo toto záležitost trvale udržitelná. V rámci Bílé knihy komisař také naplánoval určitě určitá opatření. Jestliže text nepřijmeme, pak to znamená, že ani v Bílé knize se v určitých tématech nedostaneme dál. Je podivuhodné, že existují tyto problémy v radě. Maďarské předsednictví udělalo vše, co bylo v jejich silách, ale je zajímavé, že nemůžeme dospět k jednotné schodě. Je a nyní pan kolega Zil. Eh, Děkuji, pan eh, předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat radě a komisi za úsilí, které vyvinuli eh, k tomu, aby byl eh, zajištěn tento kompromis a především panu kolegovi Elkadrovi chci poděkovat za to, že velmi eh, mistrně vedl jednání. ECR podpoří tento návrh. Řada těch Eh, věcí je velmi pozitivních. Eh, je tady také zapotřebí vidět, že rozsah směrnice, působnosti směrnice a eh, přerozdělování příjmů jsou velmi citlivé záležitosti. Jakékoliv další jednání by vedlo jenom k zhoršení situace, případně také k tomu, že by vlastně dohoda vůbec možná nebyla. A ono je zapotřebí jít kupředu s tou zásadou znečišťovatel platí. V životní prostředí je třeba mít na paměti a jak tady bylo řečeno, je to první legislativa na úrovni Evropské unie, která obsahuje tuto zásadu. Tato zásada a tyto poplatky by měly být zavedeny ve všech členských státech. Bohužel některé členské státy dokonce zatím ještě nezavedly ani eurovinětu jedna a je velmi pravděpodobné, že obdobně to bude i v tomto případě, což vlastně naruší tu celkovou situaci a nepovede k Eh, vyvážené situaci. Eh, samozřejmě, pokud se eh, bude pouze financovat další výstavba a udržování infrastruktury z peněz daňových poplatníků, nepůjde to daleko, je třeba získat prostředky i jinak z zelené. Paní Lichtenberger na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové Euroviněta a výsledek jednání je příkladem, jak v současné době se rada snaží návrhy parlamentu v dopravní politice omezit a vlastně vyprázdnit. My máme dopravní politiku v členských státech, kteří potom ministři do právě na eh, zasedáních rady požadují evropská řešení, ale doma se chovají jinak. Eh, hluk a také znečištění eh, je opravdu zásadní faktor, který platí občané a ne způsobitel, tedy znečišťovatel. S, návrh eh, Evropského parlamentu nebyl příliš silný, ale byl dále vyprázdněn. Takže například započtení externích nákladů je nyní pouze doprovolné. Eh, také započtítání nákladů platí pouze pro některé faktory, ne pro všechny faktory a také to, co se započítává, tak toho opravdu zbylo velice málo, co vlastně členské státy musí platit na infrastrukturu. Je to nad 3,5 tuny, v Německu se prosadil 12 tun a také v horských oblastech se spoplatňují vozidla Eh, která tam stejně neprojedou, protože nezvládnou to velké stoupání, A Itálie také se prosadila se svými názory. Takže toto je vzorový příklad pro to, jak se dopravní politika nebere vážně. Ale my zelení budeme souhlasit, protože my chceme být součástí většiny, která mm, zachrání za počítání externích nákladů mm, do budoucna. Děkuji vám, paní Lichtenberger. A nyní za GUE půl minuty pan Kohlíček. Grazie, signor prezidente. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat zpravodajovi za dokončení velmi náročné práce eurovinět je jednou ze směrnic která má umožnit postupné vyrovnání podmínek mezi silniční dopravní a železniční dopravou. darf ich es selbst übersetzen oder? señor presidente debo eh, hablar?

Děkuji eh, panu Kohlíčkovi. A teď tedy modrá. Pan Lichtvejt, prosím, souhlasíte? Pane Kohlíčku, je tady žádost, modrá karta od pana Neustreama. Souhlasíte? Ano, prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane Kohlíčku, možná, že jsem vás úplně nepochopil, ale chci, abyste to upřesnil. Je, je víceméně jasné, že tento kompromis je slabý a že výhody nákladních vozidel jsou nadále velké a mítné je nízké. Vy jste však na začátku řekl, že tato směrnice možná nastolí rovnováhu mezi železniční a silniční silniční dopravu. Myslíte to opravdu vážně? Můžete to uprecizovat, upřesnit, že jste to opravdu tak řekl? Ano, prosím, pane Kohlíčku, máte slovo. Myslím, že je to pouze první krok k tomu, aby se vyrovnaly podmínky, protože jestliže na železnici platím za infrastrukturu výrazně, es ist der erste schritt zu ausgleich der bedingungen. To je první krok k vyrovnání podmínek s železnicí a silnicí. Protože doposud se platí za železnici, ale docela málo za ulici. To je první krok k vyrovnání mezi železnicí a silnicí. Gracias, señor Kolišek. A nyní na dvě minuty pan Imbrasas. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą didelį ir labai svarbų darbą. Vážení kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat e, zpravodaji za odvedenou práci. Všichni víme, že a sektor dopravy hraje rozhodující roli v rozvoji evropského společenství. A pokud chceme vyřešit otázky trvalé udržitelnosti a také otázku eh, hospodářského růstu, musíme zlepšit infrastrukturu v oblasti dopravy. Existují problémy eh, související s klimatickými změnami. Existují problémy, existují negativní dopady na eh, klimatické změny, ale právě v tomto ohledu je nutné řešit otázku nečišťovatel platí. A další negativní dopad, který doprava má na lidské zdraví. Na druhé straně tato věc také e, zakládá ekonomické náklady a e, ty by neměly ležet na e, bedrech evropských občanů. Je eh, třeba se řídit principem znečišťovatel platí, o tom já nepochybuji a také to je jasně patrné na tom systému eh, nejúčinnějších silničních eh, výběrů poplatků. Je ale třeba, abychom správně řídili a spravovali takovéto systémy správy poplatků. Tyto systémy nejsou pokaždé adekvátní a Ehm, některé transitní eh, členské státy eh, by eh, z toho mohly profitovat, zatímco jiné členské státy, které jsou blíže vnější hranic Evropské unie, by měly takto menší zisky. Je třeba i toto mít na paměti a je třeba zvažovat veškeré aspekty. Děkuji mnohokrát a nyní za nezařazené má slovo pan Matras. Matras, prosím pěkně. Pane předsedo, Evropská unie se snaží zvýšit příjmy EU tím, že zde daní nákladní vozidla. Já jsem se zeptal voličů ve Velké Británii, co si myslí o EU a, a obvyklá odpověď je, nemyslím si, že bychom měli do EU vstoupit. Britské právo se vytváří ve Štrasburku a nyní se Evropa snaží zavést další daň. Ale vzhledem k tomu, že to není fotbal, lidé o tom nemají informace. Evropská unie naprosto zapomíná na realitu. Zpravodaje říkají, že Evropská unie eh, zkrátka nestojí za to, aby se o ní informovalo. Nyní se hovoří o zavedení daně pro nákladní eh, vozidla, aby se mohly um, financovat projekty TENT, e například rychlo, vysokorychlostní vlaky lidé, jak budou eh, reagovat eh, na něco takového, na další daně. Nebudou reagovat, protože o tom nejsou informováni. Pane předsedo, eh, tisk nemá zájem a Velká Británie spí, takže bohužel dojde k tomu, že nešťastní řidiči nákladních vozidel budou zdaněni. Děkuji mnohokrát a nyní přecházíme k dalším řečníkům a na dvě minuty má slovo pan Groš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve srdečně poděkoval zpravodaji a poblahopřál mu k jeho práci. Nebylo to snadným úkolem nalézt tady kompromis a bylo to způsobeno tím, že celá řada poslanců tady ve sněmovně nesouhlasí stoprocentně s výsledkem. Někteří jsou pro pro, někteří jsou proti. A já bych chtěl varovat ti, kteří očekávají více, pakliže se spojí s těmi, kteří neočekávají nic a celé to způsobí, že tento návrh stroskotá, dostaneme se do absurdní situace. A proto doufám, že ti, kteří chtějí internalizaci nákladu a považují toto za velice malý krik, aby podpořili, prosím, tento kompromis. To je postoj EPP, i když ne všech. Eh, protože my jsme pro internalizaci nákladů ve všech druzích dopravy za prvé a za druhé jsme také proto, za to, abychom prostředky získávali pro mobilitu. Nám se nejedná o to, jak se právě tvrdilo udělat to, aby doprava byla dražší, protože co je dražší, není bezpodmínečně účinnější. Nám se jedná o to, abychom měli korektní vyrovnávání, kompenzace aby prostředky, které budou zde získávány, byly také zde používány. A dalším důležitým kritériem je interoperabilita. Chceme mít systémy mítného ne 26 nebo 27 různých druhů poplatků. To je prostě e, příšerné, protože já jsem z pohraniční oblasti a teďka musím e, mít co dělat s třemi různými systémy a to je neudržitelné. Tady by rada měla být poněkud ko poněkud flexibilnější. Také je pro nás důležité, aby nákladní vozidla byla příznivější vůči životnímu prostředí. A to, co tady zaznělo, není závazné, co se zde zavádí. Čili ti, kteří jsou za internalizaci nákladu, jistě ne příliš spokojeni, protože i já osobně bych si býval přál, aby to bylo povinností ve všech státech, protože tuto debatu jsme přece vedli tak často v naší sněmovně. Co chceme zítra? 27 různých druhů poplatku a nechceme, aby všechny země popla- podle stejného poplatku. Vždyť jinak zase bude volání po evropském sjednocení, když se volá po eurovinětě a ne po nejrůznějším poplacích v různých státech. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní má na dvě minuty slovo pan Leichtfried. Gracias, señor presidente Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, pane komisaři, myslím, že v této diskusi je jeden člověk, který měl velký úspěch, a to je zpravodaj. Já se skutečně domnívám, že zpravodaj k tomuto tématu a byl schopen překonat celou řadu protichudných názorů. A podařilo se mu z této otázky vytáhnout to nejlepší. Skutečně je tomu tak, že v tomto parlamentu není skutečná většina pro ekologizaci dopravy, silniční dopravy. Toho se musíme být vědomi. A je jasné, že v současné době v radě většina ministrů dopravy eh, se vůbec nezajímá o ekologické otázky. V radě existuje většina, ministrů, kterým jsou lidé, kteří bydlí u silnicí úplně jedno. A v, v radě také existuje většina, které je jedno, a, a, že lidé nakupují výrobky, které se daleko transportují a nenakupují místní výrobky. A navzdory tomu se domnívám, že se nám podařilo dosáhnout dobrých cílů. Máme zde princip vnějších nákladů, externích nákladů a to je důležitý krok. Poprvé zde máme možnost e, uvalit mýto na e, emise a na hluk. Ale je to příliš málo. Když se podíváme na ty tabulky, je to skutečně jenom kapka v moři. Podařilo se také rozšířit koridory, ale nepodařilo se eh, například ehm, uvalit mýto na emise CO2. Eh, doprava je jedním z hlavních znečišťovatelů, pokud jde o CO2 v Evropě, ale mítné zde doposud neexistuje. Nicméně připojuji se ke kolegům, kteří tvrdí, že je není potřeba hlasovat pro, jinak a eh, půjde všechno v ní več. Takže já budu hlasovat pro. Myslím si, že je to dobrý výsledek v rámci možnosti, ale v budoucnu bude třeba ještě další zlepšení. Děkuji panu Leichtfliedovi a nyní jednu a půl minutu má slovo paní Meissner. Pane předsedo, dámy a pánové, komisař Kalas a v Bílé knize popisuje celou řadu věcí, které si představuje pro budoucnost dopravy. Poukazuje na to, že je potřeba pobídky pro rozvoj ekologických systémů a také poukazuje na to, že je potřeba nové zdroje financování. Směrnice o eurovinětě, o které dnes hovoříme, je eh, způsob a je věc, která může dosáhnout obou cílů. A začalo to u belgického předsednictví, tehdy a eh, tam byly důležité osoby a eh, z Belgie a díky zpravodaji se nyní podařilo nalézt nové cesty řešení. Musím ale říci, že bych tomu belgickému začátku přála větší úspěch, než čeho bylo dosaženo. Do, dosáhli jsme pouze takového, takového měkkého kompromisu. A máme zde vázání prostředků 15 a, nákladů musí jít do, ehm, musí být investováno do té ENT. Nicméně to nestačí. Celá řada ehm, lidí říká, že je potřeba eh, velkých investic pro to, abychom mohli udržovat a rozvíjet naše infrastruktury. A to je zásadní věc. To je eh, jedna věc, kde nemůžeme být eh, se současným změním spokojeni. A v budoucnu bychom se měli vydat ehm,

dnes nemáme mnoho důvodů k tomu, abychom se těšili. Chtěli bychom zelené pracov, eh, dopravní prostředky. Hovoří se zde v tomto textu. Tento text ale umožňuje jen to, aby, aby se autorizovaly členské státy na dobrovolném základě k tomu, aby využívali princip, kdo znečišťuje, ten platí. Tento systém je natolik limitovaný, že nakonec eh, to bude jen 3-4 centy navíc, eh, které přinese to je tedy ta přirážka, a nebude to nijak působit na eh, přenesení eh, modu na eh, jiné způsoby dopravy. Poté, co tento text projde radou, já se omlouvám, že o tom takto hovořím, uvidíme, co z toho ještě dále zůstane. Tento princip je princip důležitý. Je to princip podobně jako ostatní, jako eh, princip obezřetnosti, který je nyní součástí evropských eh, eh, legislativních aktů. Ale tento princip nakonec nepovede k tomu, abychom měli zelenější dopravu, který by byl prospěšnější pro boj proti klimatickým změnám a pro ochranu zdraví lidí. Děkuji a nyní na minutu má slovo paní Stasen. Pane předsedo, eh, dnešní návrh pro eurovignetu se týká hlavně toho, aby efektivní pozemní doprava eh, financovala neefektivní železniční dopravu. Parlament na to nahlíže jako na první krok, ale tento první krok vede špatným směrem. To znamená, že právo členských států pro transponování této legislativy není efektivní. Je to tak, že poplatky za kilometrovné budou ještě zvýšeny. Parlament říká, že mají plat, má platit jeden systém pro všechny státy, ale tento systém znamená, že dopravní podniky se mohou mohou připravit na to, že budou čelit dalším potížím, protože budou čelit dalším daním. Pane předsedo, je jasné, že Evropský parlament by tímto návrhem přeč... Paní Stasenová, prosím pěkně, prosím vás, hovořte poněkud pomaleji, protože tlumočníci nestačí vás přetlumočit. Pane předsedo, možná, že je zjevné, že Evropský parlament tímto návrhem z klimatických důvodů bude ničit pozemní dopravu. Tato doprava čelí již teď dostatečným potížím a nemůžeme čelit ještě dalším daním. Děkuji. Děkuji paní Stasenová a nyní má na sl- slovo na dvě minuty pan Kančan. Grazie, presidente, signor commissario. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři, pane ministře. Já oceňuji eh, práci pana Alkadravího zpravodaje, který usiloval o eh, zprostředkování co nejlepšího výsledku. A právě proto si myslím, že jsme se měli řídit rituálním obvyklým způsobem, eh, protože tu nejsou srovnávací tabulky, tento eh, text měl jít do dohodovacího řízení a mohlo to být dobrou příležitostí k tomu, abychom dosáhli komplexní dohody. Bohužel toto není detail, jak zde bylo uvedeno. Princip, kdo znečišťuje, ať platí, je mm, platný princip a slouží jen ekologizaci dopravy. To je třeba zcela jasně říci. Tento nástroj, stejně jako nástroj Eurovinět, je bohužel jen částečný a je neúčinný v období, kdy dochází v ekonomice k velkým potížím, jako k tomu dochází právě teď, a doprava je důležitá pro naše hospodářství, zde vidíme jediný cíl, aby byly eh, vybrány finanční prostředky. Pak jde o to, jakým způsobem budou využity tyto prostředky. Jde o to, aby se nedostal jinam než do dopravy. Eh, podle mého je velice složitý i celý výpočet, který se používá. Proto tedy musím kritizovat Eh, daný text a domnívám se, že nepřijatelně penalizuje eh, teritoriální eh, kohezi států a celé Evropské unie. Jsou zde penalizovány okrajové státy. A tato modulace dopravních toků vytváří problémy projekty, které se nyní připravují nebo se budou připravovat, tím budou stiženi, protože se eh, mění způsob spoplatnění. Ano, říká se, že státy mají svobodu v tom, zda přijmou přidážky či nikoli, ale je to dohoda, která je dosažená za každou cenu a je na újmu dopravcům. Nemůže tedy být úspěšná je zapotřebí, abychom učinili ještě hodně práce, abychom přež byli schopni tento text aplikovat. Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty má slovo pana Ayala. Paní Ayala. Senora Ayala. Paní Ayalo. Promiňte, pane předsedo, eh, právě teď mě zavolali, takže jsem byla mimo sál, doproto aby nejprve poděkovala panu zpravodajovi i když je třeba říci, že od prvopočátku ukázal, eh, že eh, okrajové oblasti mají skutečně nedostatek alternativ pro pozemní komunikace a to zůstává problémem mezi Španělskem a Francií a tady eh, se spíše upřednostňují železniční přepravy a vidím, že komise pochybuje co do budoucnosti, jak překračovat Pyreneje. Čili i když si uvědomuje tyto problémy, alternativy na, po železniční dopravě, tento návrh týkající si eurovinety, který umožňuje takovou přepravu nákladů v pozemních komunikacích, například z okrajových ze vzdálených oblastí, i v, tom, v tou současné době způsobuje i nadále problémy. Já chápu paní Duran, protože zdá se, že 4 centy není nic, ale když, se když si uvědomuje, že jsme v eh, krizi, zejména díky eh, tomu skandálu týkající se okurek, tak to bude znamenat veliký zásah. Tisíce španělských rodin, nejenom zemědělců, ale přepravců, byly postiženy eh, krizí, protože těchto několik centimů, když se to přepočítá, přepočte na velké množství kilometrů je velikým problémem i pro dopravování španělských okurek z jihu do, centru, do centra Evropy. Ale přece jenom jsme ochotní, pane Chovadraují, od počátku, kdy se objevily eh, první mm, kvantifikace, kde se jasně vidělo, že napříč problémy. E, později tento problém jakoby zmizel, potom zase byly některé studie, zase zmizely, ale toto je problém, který zůstává e, velice pregnantní a my jsme chtěli, aby byl vyřešen. Ale vím, že jedna věc je důležitá a to je přetížení dopravy, ale je třeba, že přetížení dopravy, zejména na silnici, se zdá nebýt dostatečně začleněno. My se domníváme, že všechny infrastruktury mají zapotřebí vylepšení a je třeba zamezit znečištěním, ale víme, že k tomu nedojdeme, protože tady vůbec nemáme žádné alternativy a proto španělská socialistická delegace bude hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má na minutu slovo paní Grisbeck, prosím. Děkuji vám. Jen pár slov, kterými bych chtěla schrnout eh, celý tón naší práce. Evropský parlament tedy takto ehm, bych chtěla zde zhrnout tuto práci eh, s politováním, protože po dlouhé práci vidíme, eh, že tento princip, kdo znečišťovat platí, se tedy objevuje v tomto textu, nicméně musím politovat toho, že ohledně financí jednotlivých členských států eh, je eh, třeba lepším eh, způsobem stanovit priority například transevropských sítí a tak dosáhnout lepšího příjmového rozlišení. Je mi líto toho, že tato dohoda se zakládá na minimálním základu. Měli bychom předcházet přetížení dopravy. Ehm, zde se hovoří už o o hodinách, kdy dochází tedy k přetížení k dopravní špičce. Eh, komise by měla dát další impuls, ale k rozšíření a prohloubení tohoto textu. Od roku 2012 eh, by toto mělo platit. Pak je tu otázka možného vynětí, eh, tedy možných výjimek, což myslím, že bude na škodu. Je to opravdu drobný krok, je to drobný kompromis, nicméně musíme se tedy s tím spokojit alespoň jako s drobným krokem. Děkuji a nyní na minutu má slovo pan Černecký. Děkuji bardzo, paní... Mnohokrát děkuji. Paní Lichtenberger hovořila o tom, že v Evropské unii jsou rozumní ministři. Možná byste nám mohla dát jejich jména. Myslím si, že by ten seznam nebyl příliš dlouhý. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za velice dobře odvedenou práci. Je dobré, že máme tuto rozpravu, protože některé otázky, pokud je o toto téma, je kontr- jsou kontroverzní. Dopravci budou muset eh, platit více, což je problematické pro eh, některé dopravce v období krize, kde odkud budou mít ty peníze a na co se tyto peníze, které se takto získají, budou vydávat. A budou se vydávat na eh, nepodstatné věci. Pokud k tomu, ta, pokud k tomu dojde, potom to bude velká škoda. Nechceme uvalovat žádnou daň, eh, která bude mít označení Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na minutu pan Kramer. No- Pane předsedo, dámy a pánové, doprava v Evropě je eh, příliš levná, jenom a ekologická doprava je příliš eh, drahá a tato směrnice to nezmění. Máme zde nespravedlivou hospodářskou soutěž. A každý, každé nákladní vozidlo Ehm, ehm, má způsobit tolik 600 tisíckrát více škod než osobní vozidlo, ale ehm, odpovídajícím způsobem neplatí. Za každý kilometr každá lokomotiva, ať už přepravuje zboží nebo lidi, musí platit železniční mítné. Na silnicích je toto mítné libovolné, není dostatečné na rozdíl od toho, na železničích je toto mítné povinné a vysoké. Je to nesmyslné. Je potřeba, aby eh, ekologická železnice měla nižší poplatky ve srovnání s, se silnicemi. My zelení chceme chránit naše klima. Chceme zajistit zároveň v budoucnosti mobilitu a proto potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž. A tato euroviněta je jenom maličkým krůčkem v tomto směru pane předsedo. Přeprava nákladními vozidly je zásadní pro naší ekonomiku. Pokud bude zavedena daň po celé Evropě, ponese tyto náklady nakonec spotřebitel. My nemáme v současné době ve Velké Británii eh, žádný systém eh, poplatků. Čelíme nespravedlivé konkurenci eh, z toho, že v naší zemi je stále více zahraničních přepravců. Spotřební dáně ve Velké Británii je až o 20, na, na Eh, ropu je až o 23 vyšší než 23 pencí vyšší než v jiných zemích. Jakýkoliv krok eh, britské vlády eh, je v současné době ničen Evropskou unii. Pokud by tato legislativa měla být schválena, vyžaduje si silnou podporu v radě. Tato legislativa by neměla být podpořena někým, kdo má demokratické smýšlení. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl má slovo paní Devejrak. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V rámci této strategie Evropské unie 2020 jako cíl bylo stanoveno mít zelenou a modernější dopravu. Veškeré evropské instituce podpořily tento cíl a Týká se to takřka všech členských států i našeho parlamentu. V tomto kontextu je politivá hodného, že tento návrh z roku 2008 znamenal, že celá řada států se bránila proti této, no, tomuto nového, na, novému, novému návrhu eurovinety ale díky úsilí našeho zpravodaje, já bych chtěla skutečně poblahopřát panu zpravodaji, díky jeho úsilí a také díky úsilí stínových zpravodajů a porad s radou se nám podařilo dosáhnout kompromisu, který je před námi jistě. Tento text je daleko méně ambiciozní než původní návrh, ale umožnil by poprvé eh, použijí tuto praxi, platí znečišťovatel a internalizovat externí náklady týkající se emisí CO2 a hluku. Není to pouze daň, ale je, znamená to také zlepšení dopravy v Evropě. Členské státy by měly reinvestovat vy bý, vybrané poplatky do zmodernizování infrastruktury. Týká se to také lepší interoperability systému ve vybírání mítného a uplatňování principu znečišťovatel platu e, naše instituce má koherentní cíl a proto doufám, že budeme moci schválit tento návrh ve druhém čtení a tím pádem umožnit trvalejší a udržitelnější dopravu. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl má slovo pan Parňo. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři, paní eh, předsedkyně. Ano, jsme uspokojeni tím, že placení eh, těchto poplatků a mítného konečně bude mít určitou úroveň a že eh, do této částky bude začleněno znečištění Eh, jak vzduchu, tak akustické. Eh, chci poblahopřát panu Alkadravi k textu, který eh, vytvořil a také k důslednosti, se kterou postupoval. Je třeba, aby tento princip, kdo znečišťuje, ať platí, byl součástí pravidel pro poplatky v dopravě. Ale pozor na to, některé členské státy při vyjednávání umožňují hm, ochranářskou Eh, politiku v rámci eh, ochrany životního prostředí, ale také eh, na druhé straně se snaží pomáhat rozvíjení železniční dopravy je zapotřebí, abychom také zajistili, že příjmy z těchto poplatků budou skutečně věnovány dopravě, a to především do transevropských sítí, jak zde bylo napsáno. A také bych chtěl vyjádřit jedno politování na, ohledně tohoto kompromisu tento závazný princip, kdo znečišťuje, ať zaplatí, nebyl zachován. A musím říci, že náš zpravodaj eh, eh, a také Evropská komise ztratili eh, ztratili tedy v, v souboji s nacionalismem některých vyjednavačů za členské státy. Děkuji mnohokrát. Na minutu má slovo pan Schmidt. Tak, je talman, man, komisionär. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mnohokrát děkuji zpravodaji za dobrou práci na tomto těžkém tématu. Pravidla, o kterých jsme hovořili, vyzývají členské státy k tomu, aby eh, lépe financovali infrastrukturu v zájmu životního prostředí. Parlament musí neustále zdůrazňovat eh, svým vládám na národní úrovni, že je potřeba dodržovat eh, naše doporučení. A je třeba, aby znečišťovatelé platili za hluk a emise. A zároveň ale nutné, aby infrastruktura odpovídala cíli snižování hluchu, hluku. Nejde zde pouze o eh, daň na nákladní vozidla. Eh, jak řekli někteří kolegové, pane předsedo, musíme se snažit eh, chránit životní prostředí a snižovat emise CO2 v Evropě. A z tohoto důvodu eh, musí zisky z takovýchto poplatků být skutečně využity pro ekologické účely. Děkuji mnohokrát. Nyní má na minutu slovo pan Fandalen. Pane předsedo, Rozhodnutím o eurovinětě Evropa učinila důležitý krok pro uplatňování principu znečišťovatel platí i v silniční dopravě. Konečně máme dohodu, která předvídá s tím, že náklady budou použity pro zlepšování infrastruktury. Eh, doufám, že členské státy budou uplatňovat tento systém i Nizozemsko. Bylo by dobré, kdyby se plány eh, vytáhly ze šuplíku v Nizozemsku, aby se zlepšila mobilita. Tyto plány již existují a bylo by dobré, kdyby se přičlenili k této dohodě. Doufám, že Evropská komise předloží také návrhy proto, aby se tyto náklady připočítávaly i k jiným druhům dopravy. Samozřejmě třeba zohledňovat specifika jednoho každého sektoru. Například eh, lodní doprava, když se podíváme na říční dopravu eh, extrémního sucha, eh, tady musí ještě hodně dohánět. Vidíme, že ale tady činíme důležitý krok, které musíme pokračovat. Děkuji a jiný na minutu a půl pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Není to náhodou, že Španělsko, Itálie, Řecko, Irsko, Portugalsko a e, se, má, jsme velice zdrženliví e, vůči eurovinětě. Eh, je to proto, že máme tady kritiku ze strany všech těch okrajových států, protože my budeme platit to zatížení, kterou, vybůra, kterou budou vybírat státy a budou těžit z ní státy, které mají spíše centrální polohu. Máme tady velké rozpory a naše podpora je velice slabá. Když se podíváme na internalizaci externích nákladů, tak nakonec prostě to nebude udrženo eh, tím a nedocílí se toho, že se odtíží eh, přetížení dopravy máme tady stejný problém, protože znečišťovatel platí, se tady bude eh, platit pouze omezeně. Euroviněta, eh, která se proklamovalo, že bude používána pro financování infrastruktury, nakonec, infrastruktury, nakonec tady vidíme, že jenom 15% by se investovalo do eurosítí a přitom to není závazné, ale je to jenom jako doporučení. A e, proto si myslíme, že by bylo příhodnější, aby každý e, uvažoval o dobrém užitku pro svou zemi. To znamená, že výsledek bude, že když se bude e, přepravovat stále více zboží po silnici, bude to stále obtížnější. A to je realita. Když se podíváme na hospodářskou krizi, znamená to, že hospodářská soutěž neumožní experimenty, které by umožnily ještě více, eh, které by umožnily zlepšit tu velice svízelnou situaci v dopravě. Když se podíváme na krizi, ve které se odstly potraviny ve Španělsku, bude to znamenat ještě větší ztráty pro ty, kteří již dost trpí potravinářskou krizí a budou ještě postiženi touto krizí v dopravě. A proto Španělsko bude hlasovat proti návrhu této zprávy. Děkuji vám a nyní má na minutu a půl slovo pan Danelis. Děkuji vám, pane předsedající. Princip zavedený směrnicí o e, nákladní dopravě, tedy internalizace vnějších nákladů, má symbolický význam. Je to rámec aplikace, který zohledňuje princip, že ten, kdo znečišťuje, platí. A právě z tohoto důvodu je zapotřebí, abychom měli na paměti také různé oprávněné kritiky které se zabývají tedy jak formou, tak aplikací těchto opatření, zejména v periferních, v periferních oblastech. Kompromisní text do velké míry je zásluhou kolegy, kolegy El Kadrauiho. A e, snaží se podnítit k obnovení vozového parku na základě pobídek. Nicméně toto je předpoklad eh, úspěchu eurovinety. Je zapotřebí, aby tedy aplikace směrnice byla eh, přesná a uniformní eh, ve všech členských státech. A také je důležité, aby veškeré příjmy byly reinvestovány do dopravních infrastruktur, ne aby se s nimi za, mm, záplatovaly černé díry. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Pirker. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víme, tato směrnice je kompromis, ale bez pochyby je to určitě dobrý kompromis. Je to dobrý kompromis proto, že eh, je to kompromis z obou stran, přinejmenším do určité míry. Na eh, straně jedné zohledňuje eh, zájmy dopravců a na straně druhé eh, zohledňuje zájmy spotřebitelů. Jaké jsou výhody této směrnice? Jsou tři. Za prvé to, že ty zisky budou účelově vázány na investice, na zlepšování dopravní infrastruktury, to je zajímavé z hlediska hospodářství, také z hlediska bezpečnosti. Za druhé dochází ke sjednocení a některých postupů, což snižuje náklady. Členské státy budou mít možnost zohlednit emise a hluk v mítném. Kdo využívá tiché a ekologické nákladní vozy, ten ušetří náklady. Já se domnívám, že eh, tato opatření eh, v budoucnosti budou sloužit také k tomu, že se vyhneme zácpám. Bez pochyby nebylo možné splnit všechna přání při vyjednávání. Nicméně tyto pozitivní dopady, které jsme byli schopni prosadit eh, ve vyjednávání, by měly vést k pozitivním dopadům. A já bych byl velice rád, aby ta celá věc nebyla příliš byrokratická, protože to by celé věci škodilo. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu paní Tykau. Muchas gracias, señor presidente. taxi Děkuji vám, pane předsedající. Začlenění e, poplatků by mohlo eh, pomoci členským státům, aby využili takovéto příjmy na rozvíjení transevropských sítí a v oblasti celého tohoto dopravního sektoru. I v případě sítí, které nepatří do transevropských eh, eh, sítí, ale jsou součástí silniční přepravy je eh, zapotřebí, abychom také zohlednili eh, periferní oblasti, aby nedocházelo eh, k diskriminaci. Nesmí docházet také k diskriminaci na základě národnosti dopravce. Členské státy, které zavedly systém mítného a využívají příjmy ve prospěch infrastruktury, by měly mít kompenzaci za tyto příjmy, tak, aby nedocházelo k pokřivení konkurence Co se týče využití tedy těchto eh, příjmů, které by vznikly na základě eh, vnějších nákladů, a, nebo je spoplatnění vnějších nákladů a na základě mítného, eh, bylo by to už... Děkuji mnohokrát a dostáváme se k procesu KGI a nyní pan finance na minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, všichni se shodneme, že je zapotřebí, aby nákladní doprava byla udržitelnější. Tohoto výsledku lze dosáhnout především investicemi do infrastruktury a pokračující eh, obnovení vozového parku. Tento princip, kdo znečišťuje, ať platí, ale přináší silnou nevýhodu eh, v konkurenci oproti některým zemím. To bude mít eh, těžký dopad nejen na autodopravu, kterou provozují především malé a střední podniky, ale na celý dopravní systém země, protože tu není dostatečně závazně stanoveno, že ty takto získané prostředky musí být využity opět do infrastruktury infrastruktury a na ochranu životního prostředí. Je tedy zapotřebí, aby tato směrnice byla lépe vyvážená. Ano, je tu pár drobných pozitivních výsledků, například interoperabilita a earmarking například pro e, horské oblasti. Nicméně e, v, jako celek musím říci, že je to neuspokojivý text a bylo by mnohem lepší, kdybychom eh, tento text dovedli do dohodovacího řízení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Fidanco, a nyní na minutu pan Bronz. Navržená směrnice může být eh, Eh, posledním krokem k narušení eh, dopravního průmyslu ve Velké Británii. O 8 posledních eh, třech letech poklesl počet domácích dopravců. V posledním desetiletí 20 domácích dopravců zmizelo v důsledku zahraniční konkurence tito zahraniční dopravci platí pouze omezené poplatky ve svých zemích původu. Z tohoto důvodu vzniká ne zdravá hospodářská soutěž, nespravedlivá hospodářská soutěž. Ve Velké Británii mají přepravci mnohem větší poplatky zahraniční dopravci si vozí do Velké Británie eh, benzín nebo naftu, aby nemuseli nakupovat eh, naftu ve Velké Británii, která má větší eh, spotřební daň. Musíme bojovat proti této směrnici. Dorfman. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu pan Dorfman. Pane předsedo, je mimo jakoukoliv pochybnost, že vnitřní trh je jednou z největších vymožeností naší unie a že efektivní dopravní struktury k tomu patří. Ale sám eh, zažívám dlouhé trasy, kde se připravují 15 milionů tun zboží ročně a myslím si, eh, že eh, kromě práva na efektivní dopravu je také právo obyvatel, aby byli chráněni. A tento návrh je sice malým krokem do správného směru, bude-li sloužit k tomu, že alespoň část investic se investuje do snížení zatížení hlukem a snížení emisí, abychom měli moderní železniční sítě a moderní materiál pro kombinaci silniční a železniční dopravy. Eh, je také možné zavést vyšší přirážku, to je domnívám se dobré, ale co považuji za na, naprosto jasné, že se tady má jednat podle zásady vlastní vůle. Není to tedy e, předepsáno, to znamená státy, které nebudou chtít eurovně, to ji nebudou moci zavést. To povede nejenom k diskriminaci, ale je to také špatné, co do důsledku, které to bude mít na občany. Děkuji mnohokrát a nyní má na minutu slovo pan Kelly. Mnohokrát děkuji. Domnívám se, že celkový trend, celkový směr tohoto návrhu je pozitivní. Žijeme v Evropě, musíme řešit klimatické změny a další otázky. Veškeré um, zdroje znečištění musí být omezovány. Myslím si, že tento návrh týkající se nákladních vozidel a mítného má smysl. Uh, a jeden věc, jedna věc, na které musíme dále pracovat, je, že bychom měli rozvíjet nové technologie. Technologie, které umožní mít motory, které budou mít menší a menší spotřebu. To znamená, že za, na, za méně benzínu nebo nafty budou schopny cestovat dále. V tomto směru je potřeba podporovat výzkum nejenom v oblasti nákladních vozidel, ale také u všech ostatních vozidel. Myslím si, že to je něco, co se eh, dostatečně neskoumá a co se dostatečně nezdůrazňuje. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu má slovo pan Enon. Děkuji, pane předsedající. Spoplatnění nákladní dopravy a eurovinety jsou dobrou zprávou pro eh, všechny Evropany, ale jsme ještě stále hodně daleko od toho, aby nákladní přeprava eh, byla Eh, chápána tak, jaký, jaké místo skutečně má eh, pro naše společnost, protože způsobuje dopravní nehody, způsobuje znečištění, má negativní dopad na eh, zdraví našich občanů a to je málo kdy bráno v, povahu, v, v úvahu. Strašné pracovní podmínky pro eh, řidiče vedou někdy k nebezpečí pro všechny. Na to musíme také myslet a, a málo se o tom přemýšlí. A proto je zapotřebí, abychom co možná nejvíce podporovali jiné druhy přepravy, jako je říční přeprava, námořní doprava a abychom inteligentně spoplatňovali nákladní přepravu, aby na to nedopláceli ani spotřebitelé, ani eh, samotní přepravci, ale eh, velké řetězce, které tuto velkou nákladní dopravu vedou. Děkuji mnohokrát a nyní se blížíme k završení tohoto bodu a eh, dostává slovo pan komisař Kalas, prosím. Děkuji vám vážené poslankyně a poslanci, pane předsedající, za vaše poznámky. Za prvé, euroviněta není evropskou daní, to je třeba prohlásit velice jasně. Nejde tady jen o jméno, je to směrnice, která omezuje a upravuje národní poplatky. Máme 22 zemí, které spoplatňují různým způsobem různé druhy nákladů a nákladních e, vozidel. Ať už to jsou soukromá, osobní vozidla, e, různá nákladní vozidla. Musíme říci, že jsou spoplatněna různě v těchto jednotlivých národních silničních sítích. Za druhé, toto je kompromis a to je mnohem větší a komplikovanější záležitost, než se zdá zdá na první pohled a e, stále ještě souvisí s dalšími e, boji, například o tom základním principu. Kdo by měl za co platit, tedy za užívání infrastruktury? Zde jdeme v dobrém směru. Je zde princip e, spoplatnění toho, kdo znečišťuje, takže to je dobrý směr, který jsme nastolili. Za druhé, ten, tento druhé pole boj bitevní, kde také boj se odehrává mnohem ostřeji je konflikt mezi eh, těžkou nákladní transitní dopravou a mezi těmi, kdo by si přáli mít větší flexibilitu, aby takto mohli řešit své problémy s infrastrukturou. A také jde o to, jakým způsobem sdílet břemeno za využívání infrastruktury mezi daňovými poplatníky a všemi uživateli. Zde nesmí být žádná diskriminace. A samozřejmě je to ještě skupina zemí, která je silně proti tomu. A to bylo velice jasně patrné zde v průběhu této rozpravy. Já teď musím připomenout, že 15. října Rada se shodla o politickém kompromisu a byla tam velice jasná tedy eh, eh, většina. Pan Alkadraoui vykonal obrovský kus práce, aby dosáhl dobrého kompromisu, a aby přednesl dobrý návrh pro tento kompromis a já teď upřímně vás žádám, prosím, podpořte tento kompromis. Samozřejmě celá řada detailů není uspokojivá pro různé strany a pro různé osoby, ale je to opravdu veliký krok vpřed. A po léta a léta jsme na tom pracovali a nyní jsme alespoň tohoto kroku dosáhli. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní má slovo paní Giori. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, nejdříve bych chtěla poděkovat eh, za tuto hodnotnou rozpravu. Zazněla zde celá řada argumentů a protiargumentů. A skutečně to zdůrazňuje to, co řekla komise. Je to kompromis ve všech ohledech ale přesto se domnívám, že je to skutečný evropský úspěch, jak řekl pan Leichtfried. Jsem velice vděčná za vaše slova chvály vůči maďarskému předsednictví. Je to skutečně otázka rovnováhy. Musíme nalézt určitou rovnováhu mezi životním prostředím a udržitelností z hlediska hospodářství. Musím odmítnout ten argument, že by životní prostředí pro radu nebylo důležité, protože pokud by tomu tak bylo, neměli bychom tuto směrnici. Nicméně musíme se snažit nalézt tuto rovnováhu mezi eh, centrálními a periferními zeměmi. Eh, tyto země mají různé zájmy a v radě proběhly mnohé diskuze eh, týkající se toho, jak nalézt řešení, které by bylo dobré také pro periferní země. A podařilo se nám dosáhnout kvalifikované většiny v radě a doufám, že tomu tak bude i v parlamentu. Myslím, že tomu tak je, jak eh, ukázala tato rozprava. Eh, je to pravda pouze eh, kapka v moři, nicméně je to důležitý krok směrem k externalizaci interních nákladů. A je to také eh, důležitý krok směrem eh, k tomu, aby se eh, zisky z mytného vrátily zpět do tohoto odvětví. V následujících letech určitě bude existovat potenciál pro zlepšení tohoto návrhu v celé řadě oblastí. A existují některé věci, které bych chtěla změnit specificky, zazněly v otázkách. Pan Stox se, zeptal, se ptal na příjmy. A dohoda obsahuje doporučení členských států týkající se toho, jak by měly využívat příjmy. A stanovuje se zde, že příjmy že z příjmů nejmenším 15 by mělo být využito na financování transevropských sítí, jak řekla paní Meissner. To je výsledek dobrého kompromisu. A jak pan Dirk Sterks řekl, je to možná jenom první krok, ale je to v každém případě krok správným směrem. A dále pan Stax také zmínil otázku nákladů na eh, dopravní zácpy. Dohoda pokrývá i tento problém. Tento pro, eh, dohoda umožňuje členským státům, aby zavedly mítné a aby mítné bylo různě diferenciováno podle místa a času jak víte, existuje možnost pro členské státy, aby v případě špičky měly vyšší mítné. A toto je určité alternativní řešení, určitý alternativní způsob toho, jak bojovat proti eh, dopravním zácpám. Pokud jde o náklady, mechanismus diferenciace může v každém případě přispět k omezení dopravních zácp na evropských silnicích. A třetí otázku tu zmínila paní Lichtenberger, ta se týkala vnějších nákladů. 14. prosince rada předložila konečný postoj a parlament poté do směrnice vložil ustanovení. Eh, jehož cílem je vyslat politický signál. Eh, jedná se o eh, mítné v horských oblastech pro určité třídy, euro třídy vozidel. Ekologičtější vozidla by měla mít možnost mít výjimku z mítného nebo ze snižo, e, z tohoto důvodu, že jsou ekologické. Také, abychom podporovali obnovu vozového parku. E, máme zde určité pobídky pro vozidla tříd Euro 5 a Euro 6. Vážení poslanci, pane předsedající, Dnešní rozprava jasně ukázala, že směrnice o eurovinětě je pozitivní a důležitý krok eh, v oblasti dopravy. Návrh pro nákladní vozidla, který máme a před sebou, má také symbolickou dimenzi. Eh, řekli jste to i vy sami. Eh, opět se zde potvrzuje, že je třeba zavést princip znečišťovatel platí. Chtěli bychom internalizovat externí náklady všech eh, druhů dopravy v budoucnosti. Eh, jsme rádi, že zde je potenciál pro dohodu s Evropským parlamentem. Jsem přesvědčena o tom, že eh, tento návrh zmírní negativní dopad na životní prostředí, ale zároveň bude ehm, chránit eh, dopravu a nakonec z toho včera budou profitovat především občané. Děkuji mnohokrát. A nyní otec návrhu má slovo pan El Kadavarevi. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte, abych nejprve všem srdečně poděkoval za podporu a chci za připomínky i těch, kteří jsou proti tomuto návrhu. Samozřejmě, že tady eh, vznikají náklady v infrastrukturu nebo odstraňování prachu ze vzduchu Eh, zatížení doprava. My jsme konečně vytvořili rámec, kdy členské státy budou mít možnost alespoň částečně splácet tyto náklady eh, za poplatky, které bude platit ten, kdo znečišťuje, umožní to utržitelnější dopravu. A to zlepší vlastně naše společné soužití, abychom také mohli přispět svou měrou pro to, aby tady existovaly férové podmínky pro hospodářskou soutěž mezi nejrůznějšími druhy dopravy, tak, aby dostali šanci i železnice a námořní doprava. Nebylo to snadnou úlohou, protože komise ve své bílé knize se snažila o zavedení povinné internalizace externích nákladů do roku 2020. Vyvolalo to obtížné diskuse, ale doufám, že dnes nalezneme dostatečnou podporu v plénu, abychom mohli učinit první krok, abychom mohli ukázat, že Evropa Evropa je schopna učinit rozhodnutí, které bude dobré pro naše občany. Doufám také, že celá řada států konečně začne pracovat a bude aplikovat nové možnosti dané tímto návrhem a aby dospěli k dobrým výsledkům, které povzbudí ostatní proto, aby je následovali a tak budeme moci vytvořit větší předlohu pro to, a větší základ pro to, abychom mohli jít dál. Komise na základě této směrnice dostala ještě celou řadu úloh. Musí i my i nadále pracovat, je třeba přemýšlet o tom, zda třeba by nebylo třeba internalizovat ještě další externí náklady, zda by se neměly zahrnout i ostatní vozidla. To jsou body, které je třeba ještě přeskoumat, ale doufám, že dnes učiníme první krok. Děkuji mnohokrát, pane Alkadrovi, a nyní přerušíme na několik minut naše zasedání, abychom mohli pokračovat hlasováním.